Good morning, ladies and gentlemen. Eh, dobré ráno, dámy a pánové. Vážená paní prezidentko Robinsonová, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení kolegové z vnitrostátních parlamentů, vážení kolegové z Evropského parlamentu, dámy a pánové. Paní předsedkyně výboru pro práva žen Evropského parlamentu Irakste Gracia Perez je ještě na cestě sem, protože jak tušíte, tak eh, ranní špička v Bruselu, vlastně ve čtvrtek ráno, může způsobit jisté spoždění, takže vás žádám o pochopení, že zahájím toto zasedání za nepřítomnosti paní Perez, která jistě za chvilku dorazí, ale eh, musím předsedat ještě za chvíli dalšímu významnému zasedání dnes ráno a proto mi dovolte, abyste přijali to, že už začnu hovořit nyní. Děkuji vám za možnost promluvit zde na tomto významném zasedání. Vítám to, že v rámci letošního 8. března, Mezinárodního dne žen, Výbor pro práva žen Evropského parlamentu se rozhodl zorganizovat tuto akci a jistě se všichni shodneme na tom, že tato akce přichází ve správnou chvíli a je nezbytná. Bude se zabývat významnými tématy týkající se eh, probíhající migrační krize a uprchlické krize z genderové perspektivy. dámy a pánové. Já jako předseda Evropského parlamentu často také jako chodívám pozdě úplně ze stejných důvodů, jako dnes paní Perez, bývají to dopravní zácpy a je dopravní zácpy v této budově. Ono to vůbec není snadné proniknout sem, i když to možná na první pohled vypadá jinak. Pro mě osobně různá setkání, rozhovory a diskuse týkající se uprchlické krize a ještě se říkat budou, jsou pro mě osobně velice bolestivé, protože velmi komplexní problém se často zredukuje pouze na otázku, zda zavřeme národní hranice nebo ne. Uprchlíci často bývají vykreslováni jako hrozba pro naši společnost. Ne jako lidé, kteří prchají před válkou, kteří vše, co mají, nechávají jinde a hledají bezpečnější místo. Uprchlická krize je o lidech. Týká se lidí, kteří potřebují naší pomoc. A čím dál tím více z nich e, jsou ženy a děti. V únoru roku 2016 organizace UNICEF uvedla, že počet žen a dětí, kteří prchají do Evropy, je vyšší než počet mužů od začátku této krize. Ženy a Eh, děti jsou ti z nejzranitelnějších a eh, hrozí největší porušování základních eh, lidských práv. Musíme hlavně bojovat proti násilí na ženách, ať už je to v jejich zemi původu, na cestě do hostující země, hostitelské země, anebo e, tam, kam se dostali v Evropě. V celé řadě konfliktů se ženy setkávají s porušováním svých práv a také se znásilňováním eh, co by válečnou zbraní. Když eh, prchají před válkou a konflikty, jsou velmi ohroženy, zvláště když cestují sami. Zahrnuje to sexuální násilí ze strany převaděčů, jiných osob na cestě. Eh, je to také obchod s lidmi a prostituce. Pokud tyto oběti mají přístup k ochraně v zemi EU, je třeba uznat jejich specifické potřeby a plně řešit jejich situaci. Potřebují specializované traumatologické poradenství a psychologickou péči, a to ve všech stupních asilového procesu. Další významné téma jsou všeobecné podmínky v uprchlických táborech v Turecku a v těch tzv. hotspotech v Řecku. Speciální potřeby žen se musí také řešit v souvislosti například s hygienou, soukromím a bezpečností. Kolegyně, kolegové, na mě velice zapůsobila návštěva v loňském roce v Turecku v uprchlickém táboře Kilis. Tam jsem viděl na vlastní oči, eh, jaké programy školení a vzdělávání tam jsou pro ženy a dívky a jak jim pomáhají eh, přežít a výjít ze situace posíleny. A já chci opravdu ocenit to obrovské úsilí a investice Eh, tureckých orgánů, také u hranice Sýrii. Ale, jak všichni víme, tak eh, jenom 10 Syřanů v Turecku žije v takových táborech, o kterých jsem právě hovořil. A tím se dostávám k třetímu tématu, které zde chci zmínit, a to je potřeba integrovat e, uprchlice a děti v naší společnosti. Znamená to potřebu lepšího přístupu na pracovní trh, jazykové vzdělávání a přístup ke kvalitnímu veřejnému vzdělávání. A to se týká jak zde Evropské unie, tak třetích zemí. A musím si to přiznat, to stojí peníze. A proto se domnívám, že během nastávajícího summitu EU-Turecko příští pondělí a i v rámci příprav na tento summit musí Evropský parlament diskutovat o tom, jak tyto peníze poskytnout. A doufejme, že to nepůjde tak pomalu a vleklé, jako debaty z minulých měsíců. Pokud eh, potřebujeme dát eh, perspektivu uprchlíkům žijícím v Turecku, a když tu perspektivu budou mít, tak nebudou e, nuceni nebezpečně cestovat dále. Dámy a pánové, uprchlická krize je o lidech. Je to nesmírně komplikovaná situace, neexistují snadná řešení. Evropská unie vytvořila společná pravidla, mm, jak nakládat s uprchlíky a migranty. Máme například e, Schengenský hraniční kodex, máme dublinské nařízení, máme nouzový relokační systém. A naše unie, Evropská unie je založená na právní státnosti a solidaritě mezi členskými státy. Ale zdá se, že v minulých měsících nebylo z eh, migranty nakládáno na základě našich společných pravidel a principů solidarity. A to je nespravedlivé. Pro ty, jich se to dotýká, i pro to omezené množství finálních cílových eh, míst, které potom za to všechno platí. Potřebujeme zde tedy odsouhlasená pravidla, která budou aplikována všemi. Otázka zní, zda společ, najdeme společnou eh, vůli k posílení a reformě pravidel, než bude pozdě. A nebo, jak uvedl historik Christopher Clark v jiném kontextu, zda eh, v somnambulně půjdeme do Evropy uzavřených hranic a uzavřených myslí. Dámy a pánové, přeji vám eh, plodnou diskusi o genderové rozměru azylové a migrační politiky a o tom, jak zlepšit situaci těchto osob, těchto osob, které jsou v uprchlických eh, táborech a jejich integraci v naší společnosti. Já se vám velice omlouvám, že se nemohu vašeho zasedání zúčastnit po celou jeho délku. Musím odejít na jiné zasedání. A rád bych vysvětlil, jak další zasedání eh, to budu. Eh, připravuji konferenci předsedů a předsedkyň politických frakcí tohoto parlamentu společně s paní Morgerini. A hlavním tématem je právě téma migrace a příprava samitu EU Turecko příští pondělí. Takže eh, dovedu si představit, že snad mě z tohoto důvodu omluvíte, že odejdu z vašeho zasedání, neúčastním se od celého a rád tedy předám eh, slovo významnému hostovi paní Mary Robinson. Děkuji. Thank you very much, President. Děkuji, pane předsedo Šolci. Eh, za eh, velmi promyšlený projev a dobrý začátek tohoto setkání. Paní předsedkyně a před eh, výboru FEM, členové Evropského parlamentu, členové národních parlamentů, paní Navel Sufi, a u této příležitosti tedy bych vás chtěla oslovit i drahé sestry a bratři, kteří nás podporujete. Jsem velice ráda, že jsem se mohla vrátit do Evropského parlamentu, abych se účastnila této akce. Byla jsem tady již v roce 2011, kdy jsme společně eh, oslavili stoleté výlečí Mezinárodního dne žen. Byla to eh, významná příležitost, ovšem dnes jde o základní hodnoty Evropské unie, eh, o uprchlice a žadatelky o azyl v Evropské unii. Eh, jsem velice chceme zaměřit na ochranu práv žen, které žádají o azyl a uprchlic v Evropské unii. Potřebujeme, aby ženy v Evropském parlamentu i v národních parlamentech se jasně vyjádřily k této věci máme dostatek empatie a představivosti, abychom se dokázali vcítit do situace žen, které jsou donuceny opustit svou zemi. Somálská britská poetka Worcestershire zachycuje tuto tíživou atmosféru ve své básni Home. A já bych rád zkrácenou verzi, ráda zkrácenou verzi přečetla. Nikdo neopustí svůj domov, pokud jim není žraločí tlama. Na hranici prcháte pouze v případě, když vidíte, že prchá celé vaše město. Tví sousedé prchají s tebou rychleji než ty a ten kluk, co tě bláznivě líbá, za starou továrnou, v ruce najednou drží zbraň, která je větší než eh, on. Domov opuštíš pouze v případě, kdy v něm nelze setrvat. Nikdo neopustí svůj domov, pokud ho k tomu nedonutí. Eh, je to něco, co tě nikdy nenapadlo, že uděláš. Takže když si to udělal, hm, tak eh, seš udýchaný a čekáš na letišní toaletě, roztrháš svůj pas eh, a papír spolikáš, aby si, si dokázal, že už se nikdy nevrátíš. Pochop, nikdo nenalodí své děti a nepošle je na moře, dokud moře není bezpečnější než země. Musíme vycházet z toho, že všechny uprchlice eh, mají eh, práva a eh, uprchlíci mají zvláštní práva podle konvence 1951 a protokolu z roku 1967, ale i ekonomičtí migranti mají svá práva na potravu, vodu, vzdělání, přístřeší a to je třeba respektovat i stejně jako jejich důstojnost ale řešit ochranu eh, zejména žen a dívek mezi uprchlíky je stále nalehavější. V únoru eh, bylo zjištěno, že 55 eh, těch, kteří se pustí do nebezpečného překročení moře, se v podstatě 20, se sem dostává mnoho žen a dětí, je jich 55 Víme, že ženy jsou nesmírně zranitelné, když jsou násilím vyhnány ze svých domovů. Ehm, tady eh, vlastně selhávají tradiční systémy spravedlnosti. Ženy jsou předmětem násilí, sexuálních útoků, zneužívání a obchodování. Slyšeli jsme ze zpráv UNHCR, eh, eh, jakým způsobem jsou ženy zneužívány a jakým způsobem mají platit například za cestovní dokumenty. Eh, víme, že tady jsou také různá rostoucí úmrtí spojená s mateřstvím. Musíme jednat. Je tady také policejní akce proti migrantům a Evropská unie musí okamžitě začít koordinovaně reagovat, aby zajistila práva a bezpečnost žen a dívek, které usilují o bezpečí, které hledají za našimi hranicemi. Stejně tak, jako víme o rizicích, tak také víme, co máme udělat pro to, abychom chránili ženy a dívky na těchto nebezpečných cestách. Máme tady eh, výbor eh, pro rovnost pohlaví v Evropské unii a tam byla eh, identifikována opatření, která mají být přijata. Například v centrech je potřeba přistupovat k uprchlíkům eh, genderově, musí tam být příslušná zařízení, potřebujeme programy, které budou eh, zaměřeny na eh, zdravotní problémy žen a musíme vyvinout veškeré úsilí, abychom identifikovali a pomohli obětem sexuálního a genderového násilí musíme tady mít skutečně velmi podpůrné podmínky. Musíme zajistit bezpečnost pro ženy uprchlice Eh, tyto země, které v tuto chvíli nesou břemeno uprchlíků a migrantů, musí mít dostatečnou podporu, tak aby mohly opravdu zachovat dodržování lidských práv. A toto břemeno musí být spravedlivěji sdíleno všemi členskými státy. Ehm, ženy poslankyně eh, musí posvednout své hlasy eh, například na, eh, mar, na samitu EU Turecko 7. března a také samitu o migraci 18. a 19. března v Evropské unii. Je to velká krize a musíme zvládnout tuto situaci kdy eh, vlastně i bohužel se členské státy eh, různě vymlouvají na ekonomické problémy a tak dále. Jak nás asi bude soudit eh, historie? Pouze pokud tady budeme mít robustní akční plán ve všech členských státech, podaří se nám krizi vyřečit. Musíme řešit nedostatky, pokud jde o situaci migrantů, a přitom musíme vytvořit trvalé mechanismy a pojistky, eh, které zabrání tomu, aby se krize opakovala. Eh, víme, eh, že pravděpodobně opět dojde k přemístování a my eh, vlastně musíme nalézt udržitelné způsoby, jak eh, poskytnout podporu. Je to velice důležité, aby nedocházelo k těm přesunům. Musíme přemýšlet nad tím, proč se někdo rozhoduje pro to, aby opustil svůj domov. Eh, tam jsou ta slova z té básně, že nikdo neopustí svůj domov, pokud ten domov se nestane žraločí tlamou dochází e, samozřejmě k válkám, civilním nepokojům a tak dále. A to jsou ty důvody, které lidi tlačí pryč. A e, to jsou věci, které musíme zmírňovat. Je velice důležité, abychom řešili eh, vy, mm, vyhostování a přemístování tedy eh, v souvislosti s klimatickými změnami. Eh, to je něco, co mm, je velkou hrozbou, protože je stále méně potravy a vody a je to obtížnější pro rodiny, aby zůstaly v místě, které je takto zasaženo. V Sýrii Ehm, vlastně byly klimatické změny, které ehm, zničily ehm, zničili sklizeň a bylo potřeba opustit venkovské oblasti. A dochází eh, k tomu, že eh, nebo bylo, bylo zjištěno, eh, že čím je vyšší teplota a jsou tam klimatické problémy, tím je větší pravděpodobnost také konfliktů. Samozřejmě, že dopady klimatických změn jsou eh, různé eh, pro ženy a muže, protože ženy eh, spíše nesou toto břemeno, protože tradičně existují mezi muži a ženami nerovnosti v rodinách. Ano, je staré obtížnější zajistit zdroje. Ženy musí být eh, zahrnovány eh, do eh, přípravy opatření, které mají pomáhat. Je potřeba využívat znalosti žen a když se tak stane, tak ti, kdo rozhodují, budou schopni vytvořit řešení pro klimatické změny i na lokální úrovni. To umožní větší možnost vlastně vzdorovat klimatickým změnám a následným přesunům obyvatelstva. Eh, je eh, zřejmé, že svět není připraven na situaci, kdy dojde ke globální migraci, která se obrovsky vyhrotí právě také kvůli klimatickým změnám. Zejména evropské země by měly si uvědomit, že klimatické změny jsou push který vyhání lidi z jejich domovů. A tento problém se bude ještě zhoršovat, tedy evropští lídři musí připravit strukturovanou odpověď, která umožní těmto lidem, aby se eh, přesídlili do evropských zemí eh, a vlastně zároveň bychom měli pomoci eh, zemím původu, aby byly odolnější vůči klimatickým změnám. Pokud se dobře rozhodne, tak Evropská unie dokáže um, vlastně se přizpůsobit a bude možné eh, obohatit naši společnost eh, o toleranci a eh, spravedlivé myšlení a budeme jakýmsi vzorem pro celý svět. Takže já jsem měla mm, velmi dobrou přítelkyni, která dostala mírovou cenu za lidská práva, ta, ta již tady bohužel zemřela. A ona říkala v historii, Eh, přijde okamžik, kdy eh, bude eh, lidstvo muset udělat určitý myšlenkový posun a dostat se na vyšší morální úroveň. Evropa teď čelí takové výzvě a já si myslím, že důležitou roli tady musí se hrát právě ženy, takže já vás vyzývám, ozvěte se prosím, ozvěme se, ať tedy přispějeme k lepší situaci. Děkuji. Thank you. <clears throat> Děkuji. Děkuji, paní Robinson. Děkuji. A třetí úvodní projev přednese paní Naval Sofy, která je aktivistkou lidských práv, která zachránila hodně životů ve stávající humanitární krize. Malan, máte slovo. Dobrý den. Já začnu projev a e, bez toho, aniž budu používat nějaký papír, já prostě mm, bych chtěla e, e, mm, vám bych chtěla ukázat příklady, jako třeba tyto lahve. To jsou, to byly, to byl majetek jedné ženy, dvě Eh, lahve vody. Takže kdybychom chtěli mluvit eh, o eh, této krizi, tak o těchto předmětech, které utíkají z Turecka a mají jenom toto, ať utíkají z Egyptu nebo z Libie, prostě nemají nic a buď neměli peníze, nebo jim to všechno ukradli salafisti nebo někdo jiný. Již deset let eh, já vidím, jak středozemní moře se stalo rudé. Není již modré, vidím, že je rudé. A já, my jsme druhá generace, která žije po holokaustu, ale když e, hovoříme o holokaustu, tak nemůžeme hovořit o číslech, musíme hovořit o tom, co je zatím. Středozemní moře vlastně se stalo takovým koncentračním táborem, kde lidé umírají, umírají každý den, kde trpí každý den. A mm, charakteristika, která nás spojuje teď s dobou fašismu, je, že v podstatě zavíráme oči, neděláme jakoby nic, děláme jakoby nic a necháme lidi umírat na moři. Já jsem se zrovna vrátila z Řecka, kde jsem žila pět eh, eh, měsíců a spala jsem na hranicích ve stanech také a eh, žila jsem tam s nimi i zažila jsem jednu syrskou ženu z Homsu, která odešla ze Syrie, dostala se do Turecka, potom do Řecka a z Řecka pokračovala na své cestě směrem do Německa a e, nikdo nevěděl, že se jmenuje Val Sofí. A je to já tedy <laughs> jsem e, na této cestě zažila e, násilí ze strany policistů. Já to tady nebudu říkat, o jaké dvě země šlo, na kterých hranicích to bylo. Zaprvé, protože jsem chránila jednu rodinu, rodinu, která říkala policistovi, my chceme nastoupit do tamtoho autobusu, protože můj syn syn už je tam a ten policista je odstrčil od toho velice násilně a lidská práva, lidská práva žen a dětí. O to tady jde a je třeba hovořit, abychom my všichni, když o tom mluvíme, měli jít na ty hranice a podívat se na tyto eh, uprchlíky a pomoci jim a doprovodit je na hranice. Já se já se eh, v podstatě já nerozděluji eh, uprchlíky na ty politické nebo eh, na ty ekonomické, ale já se nebojím kvůli nim, ale kvůli Evropě. Kvůli Evropě se bojím, protože my všichni říkáme, že věříme v ty hodnoty, ze kterých vzešla je sjednocená Evropa, ale to eh, platí i pro ty uprchlíky. Přece i oni milují svou zemi, zemi, ve které se narodili a tam se chtějí vrátit. Já miluji Itálii, protože jsem vyrostla Itálii, já miluji Maroko, protože jsem se tam narodila, ale tito lidé mají rádi, milují Syrii, eh, Irák, Afganistán, jednoho dne se tam vrátí a základní eh, Eh, apel je na naše eh, svědomí. Když se podíváme jednoho dne do zrcadla, co řekneme našim dětem, našim eh, dětem, že jsme neudělali to, co jsme všichni mohli udělat. Co bych tady mohla říci, je, že deset minut to je málo, to nemůže popsat celou tu katastrofu. Jenom bych chtěla říct, že v těchto dnech se vzniká obrovské násilí na, žen, na ženách a na dětech, které jsou z města Alirokov ze Sýrie. E, asi 150 SOS jsem dostala za poslední 48 hodin z hranice mezi Srbskem a Chorvatskem, Chorvatsko a Srbsko rozhodli, že zablokují všechny ty, kteří přichází z této zóny Araka a důvody jsou jasné, poněvadž Araka eh, je pod kontrolou ISISu. A já se ptám, tyto osoby, tyto osoby trpěly protože tam začal vládnout, dikt, protože tam vládl diktátorský režim. Potom trpěli, poněvadž tam se instalovali eh, teroristé v jejich městě a poté se rozhodli, že odejdou ze Sýrie za mírem, aby mohli děti chodit do školy, aby nemuseli nučit eh, dcery nosit burku. A tyto osoby nyní jsou blízko našich hranic, blízko naší demokratické civilizované Evropy a jsou tam zablokovaní. A to by a mm, jejich peníze jim došly už. Nemají peníze, aby vůbec mohli kupovat jídlo a e, i zde mají, jejich jedinou naději jsou humanitární organizace, které jim převážejí jídlo. A když se rozděluje tam jídlo, tak velice často já se Eh, vidíme tedy, jak oni v podstatě, eh, tyto osoby jsou zbaveny své důstojnosti. Já jsem byla před pěti dny v Makedonii a stát tam frontu tři, čtyři hodiny, pod, když prší nebo když je zima, proto abyste dostali talíř sídlem, tak eh, to přece je ponižující pro každého z nás. A já myslím, že teď je na chvíli, abychom otevřeli humanitární koridory a abychom tyto osoby vpustili legální cestou do Evropy. Já říkám legální cestou, protože eh, Evropa eh, nyní se stala nepropustnou a propustné jsou pouze ty mafiánské kruhy. A já tedy skutečně se bojím. Nebojím se kvůli těm e, migrantům a jich se nebojím, ale bojím se těch mafím a potom e, bojím se toho, co, jak se zachováme, až za mnoho let budeme tyto věci vyprávět našim dětem. Muchísimas gracias. Eh. Děkuji, děkuji paní Sufi. Ano, já budu hovořit španělsky, takže možná potřebujete tlumočení. Je těžké vyslechnout si tato slova mhm, od paní Robinson i od paní Sufi. A to skutečně se dotýká srdce, duše. A chtěla bych vám poděkovat, poděkovat, že jste přišli na tento seminář a dovolte, abych vám předala pár informací a chtěla bych uznat, že tedy my zde v Evropském parlamentu jsme spokojeni, eh, eh, že mm, jsme vůbec mohli eh, zorganizovat tuto akci dnes dopoledne 44 eh, členů, zde máme z 24 parlamentů, národních parlamentů i mezi námi a mm, je to příležitost i mm, skutečně schromáždit tolik lidí na takovéto akci a já si myslím, že mm, i mm, na diskuzi mm, se zúčastní naši zpravodajové, protože je to e, v souladu s našimi cíly také tato témata. Máme zde tlumočení do našich e, všech evropských jazyků a také i se omlouvá španělský národní parlament, protože včera večer se Eh, hlasovalo v parlamentu, kdy se eh, eh, formálně hlasovalo o nové vládě, takže jde o to, abychom měli tedy funkční vládu. A ještě bych chtěla mm, tedy poděkovat všem, že za přítomnost, že jste přišli a doufám, že ta diskuse bude živá dnes budeme hovořit o skutečných životech žen uprchlic a to je pro e, Národní parlament, Evropský parlament téma zásadní. My jsme o tom již hodně hovořili v Evropském parlamentu a já myslím, že je nezbytné, abychom začali každý z nás tedy začít plnit své povinnosti a mm, i e, e, zde, tedy, e, protože zatím národní vlády, Evropa, zatím i evropské instituce, zatím jak si mm, spíše by se měli stydět a mm, to by mělo skončit a měli bychom přestat vést ty prázdné debaty a začít plnit úkoly tak, jak přísluší naši, podle naší odpovědnosti. A Teď, jak bude eh, vypadat tento workshop? Máme zde tři eh, eh, workshopy vlastně, kde budeme mít členy Evropského parlamentu, kteří mohou si vzít slovo kdykoliv a mm, já doufám, že to bude aktivní účast všech a pro, určitě máte program a určitě máte i e, ty řečníky na programu. Máme jeden workshop, který bude v tomto sále a další dva workshopy budou v e, sálech, e, které naleznete podle označení. Eh, ahí fuera habrá eh, personal del... A mm, zaměstnanci parlamentu vám řeknou, kam se odebrat. A vždycky mm, takže teď bychom měli možná vám dát pár minut, abychom to mohli nějak zorganizovat, abyste se mohli eh, přesunout. Tady se bude konat jeden z workshopů a ty Ostatní dva budou vedle až do 11 hodin a v 11 hodin se opět sejdeme tady všichni. Souhlasíte? Buen trabajo. Přeji úspěšné debaty.